technických poznámek eh, k tomu, jak jej vylepšit. Eh, tak tam, kde se, teď k tomu, eh, kde se rozcházím alespoň trochu. Nejdřív je tady otázka návrhu pana ho na několik čísel. První série čísel se týká té variabilní, variabilní diskontní sazby k nominální částce těch pro, pro ta aktiva uplatňovaných, uplatňovaná na, aktivní, na aktiva zahrnovaná do toho souboru aktiv. Je to 80, 70 a 90 a tady by se procent a otázka je, jak jste dospěl k těmto číslům a jestli jsou nějaká a, a, nějak podložená, aby tam bylo 80, 90 a 60 a ne třeba 85, 75 a 60 nebo něco takového. Je tam eh, ještě několik dalších případů, kde se opět hovoří o konkrétních číslech, například riziková váha pro případy eh, prodlužování splatnosti 5, 10, 15, 20 v závislosti na eh, době prodloužení. Rádi bychom znali, proč tato konkrétní čísla. tomu zrychlení pozměňovací návrh 21 pana Loukeho. Eh, urychlení plateb eh, v případě platební neschopnosti. Eh, plateb krytých, krytými dluhopisy. Tam bychom rádi nechali možnost, nebo nějakou možnost, aby investor mohl ovlivnit lhůtu pro to urychlení, protože to stávající eh, znění nedává žádnou možnost eh, investorovi ovlivnit rychlost eh, v splácení v případě problému. Pokud jde o homogenitu toho souboru aktiv, tak tam bychom opět nebyli příliš pro zasahování i když je tady velice přísné nařízení, tak bychom chtěli nechat prostor členským státům. My samozřejmě chápeme, že je třeba určitou homogenitu eh, dosáhnout určitých eh, typů aktiv eh, do toho souboru aktiv, ale na druhou stranu bychom byli rádi, aby členské státy byly schopné určit, jakým způsobem se bude definovat ta homogenita. A byli bychom rádi, aby členské státy se mohly lišit eh, v tomto konkrétním ohledu. Také bychom byli rádi, aby tam byl také eh, článek k derivátům ve směrnici. Prostě si myslíme, že deriváty umožňují vyhnout se eh, v zásadě nepoměru měnovému v tom souboru aktiv. A pokud to bude řádně definováno, tak to může sehnat, sehrát pozitivní roli při stabilizaci souboru aktiv. U prodloužení eh, splatnosti tam máme eh, určité pochybnosti ohledně toho, jestli je správný, správný přístup eh, dávat tam vyšší rizikovou váhu delším splatnostem. Máme celou řadu dokumentů vydaných ústyhodnými institucemi, ze kterých si můžeme přečíst, vyčíst, že Obecně prodloužená splatnost obecně snižuje riziko. Například eh, publikace Moody's eh, tak to hovoří. Má to také určité praktické důvody. Čili eh, tohle bychom rádi probali s panem Lukem. Už rádi bychom se mohli dohodnout na paušální sazbě. U rizikové váhy u eh, souboru aktiv bez ohledu eh, na délku splatnosti. Pokusil jsem se, eh, já vím, já vím, už jsem hodně přetáhnul, takže uh, končím. Děkuji, tohle je mé první zasedání v roli místo předsedy a chci být maximálně vstřícný a flexibilní vůči přátelům, ale Dostal jsem také tohle kladívko. Nechci ho používat. A za SAD? Alfred, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Na úvod mi dovolte poděkovat zpravodaji, který stanovil ambiciozní program a ten by nám měl umožnit dokončit všechny složky ještě do konce tohoto volebního období. Hrozilo by však eh, zvýšení rizika, kdybychom vytvářeli další komplexní body legislativní debaty, což by mělo, eh, mohlo vést k ještě k dalšímu odložení schválení celého balíčku. Pokud jde o specifické body, tak mám takové obecné poznámky, které by mohly zarámovat úkoly, které před námi stojí. Jak již bylo řečeno, kryté bondy jsou finančním nástrojem, který se již eh, osvědčil po dobu několika století na některých evropských trzích a jsou to robustní a flexibilní metody eh, získávání financí a mm, to v roz, poměrně rozumně transparentní podobě. A teď to proběhlo v kontextu národních trhů, i když přeshraniční eh, trhy ještě pokulhávají. V některých trzích, jako v Dánsku a v Německu, jsou kryté bondy považovány za eh, klíčové finanční nástroje. Komise chce zvolit přístup založený na principech, který dává členským státům dost flexibilitu, aniž by tam bylo příliš mnoho detailů. Souhlasím s tímto přístupem a myslím, že bychom se ho měli v naší práci držet. Můj přístup k textu komise je tudíž následující. Plné uznání dlouhodobých postupů. Neměli bychom být chytřejší než trh Celkový rámec musí tudíž respektovat situaci toho, co už bylo dosaženo. Nemělo bychom napravovat, co není rozbité. A zároveň se maximálně držme eh, rámce pro kryté bondy, který již byl schválen na plenárce. Bylo by kontraproduktivní jít nad rámec tohoto textu nebo k tomu přidávat nějaké další podrobnosti. A eh, komis. se v podstatě rozhodla, že to nebude eh, vztahovat také na té takzvané SN. Já chápu, že nechceme dát příliš mnoho na pořad jednání eh, a necháme diskuzi o ESN na později. Já eh, chápu, že tato strategie je opatrná i rozumná, i když to snižuje výši ambicí, pokud jde o pokrok, který bychom si přáli. A pokud jde o text zpravodaje, tak má hlavní obava, která se odrazila i v setkání s účastníky, je ta, že v článku 6 se již hovoří o nespůsobilých aktivech. Preferenční zacházení s některými těmi maturitami a také překrývání s delegovaným aktem LCR. Pak jsou tu některé národní ohledy, které musí být vzaty v potaz, jako je například zmíněné eh, kontrakty v oblasti derivativ a některé další body. Článek 6 stanoví eh, právě eh, aktiva, která jsou způsobilá eh, pro ty kryté půly a mě ehm, mohl by vzniknout dvouúrovňový systém. Ale je tu také ten odstavec o těch běžných krytých bodnech. Mohlo by dojít k rozšíření na ještě další aktiva, což by nebylo žádoucí, takže to potřebuje větší jasnost. A máme také posílit inovace a růst, ale zdá se, že průmysl by chtěl zachovat kryté bondy jako samostatné označení. Proto vzhledem k tomu, kde se nacházíme, měli bychom spíš teď počkat na aktualizovaný návrh komise KSN na základě e, náležitého vyhodnocení. Měli bychom propojit e, ty dvě kategorie s typy aktiv. A nepřidávat k tomu systému komplexnost, což by mělo mít některé negativní dopady, když se změní kapitálové požadavky. A konečně, pokud jde o označování těch kategorií eh, krytých mm, dluhopisů, to je důležité pro jasnost eh, na trhu. Jsou ty prémiové a pak jsou prostě evropské kryté bondy, kryté obligace můj na, domnívám se, že bychom měli být opatrní, pokud do článek 129, protože to je součást širšího rámce a naše pozměňovací návrhy by mohly mít přímé dopady i v jiných oblastech. A mezi tím podporuji pozměňovací návrh 13, kde se dává preferenční zacházení takzvaným běžným vůzovkám krytým bondům. A naopak mám určité výhrady, pokud jde o preferenční zacházení tam, kde je eh, nějaká ta rozšiřitelná eh, eh, maturita těch fondů, protože v takovém případě v této, v této rozšířené splatnosti tak je otázka těch jednotlivých procent, jak říkal pan Rosaty, ty procenta těch rizikových poměrů, rizikového vážení a z, které, z čeho vlastně pocházejí. Ehm, Jinak myslím si, že eh, návrh zpravodaje eh, spolu s textem komise, komise jsou dobrým eh, podkladem pro další diskuze. Těším se na další pokrok v příštích týdnech s tím, abychom to co nejrychleji dotáhli do konce. A za Alde Karolin. Caroline. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji Bernu Lukemu za návrh zprávy. Lze říci, že obecně podpoříme návrh komise pro tento rámec v oblasti krytých dluhopisů pokud jde o součástce, tedy jakožto součástce EMU a o odpověď na evropské trhy, abychom měli stabilní a účinný zdroj financování a zároveň mm, nejobzvlášť pro ty méně rozvinuté trhy. Investoři tak dostávají bezpečné investiční příležitosti a posiluje se tím také finanční stabilita. Podporujeme celkovou povahu tohoto návrhu, z znamená směrnici, protože to umožní národní eh, charakteristiky, i když samozřejmě musíme dodržet minimální harmonizaci. Ale je tu i několik eh, problematických otázek. A ty se zaměřují zejména na to, aby kryté dluhopisy měly co nejjasnější označení. Hlazíme článek 6 a někteří kolegové už zmínili eh, tuto věc dříve. Článek 6 tam je nastavena laťka příliš nízko. Chceme vyškrtnout odkaz na ty jakákoliv kvalitní aktiva nad ráme CRR. Je důležité udržet vysoký, eh, vysoký, vysoké standardy krytých eh, dluhopisů a nerozředovat jejich kvalitu. Uvědomuji si, že to jde nad rámec které pozemněcí návrhy zpravodaje, i když eh, si samozřejmě cením úsilí z zachování té kvality eh, krytých eh, dluhopisů, jakožto určité třídy aktiv. Nepodporuji pozměňovací návrhy 4 a 5 tomu nařízení. Tento pozměňovací návrh chce zavést vyšší eh, vážení v u těch eh, eh, dluhopisů, které mají prodloužené splatnosti. Navrhuje se tady rating 3A v případě toho, že v případě toho rizikového vážení v těch některých dluhopisů, kdyby se snížil z 10 na 3, by se z, na, z 10 na 30 tento návrh potenciálně poškodě, poškozuje dobré fungování trhu. A já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. Snažíme se zachovat kvalitu toho značení a také umožnit určitá národní specifika. Těším se na naše další diskuzi a jsem přesvědčena, že se nám to podaří dokončit, dotáhnout do konce našeho mandátu. To by bylo vynikající. Děkuji. Thank, thank you, uh, Caroline. Děkuji, Caroline. Filip eh, Lambert za Zelené se omlouvá a další, tedy, další tedy stínovou zpravodajkou je Marisa Matajas za Zelené. Eh, děkuji. Budu hovořit portugalsky. Ah, eu, eu vou fazer um comentário muito global em relação às propostas que estamos a discutir. Uh, obviamente, eu aguardo que o relator. Velmi obecně k tomu návrhu. Možná počkám na pana zpravodaje, až mě bude slyšet překladu a budu tedy se vyjadřovat jenom obecně a to proto, že detailněji ty detailnější připomínky pošlu písemně. Na úvod chci říci, že souhlasím s panem zpravodajem s tím, co řekl ve svém úvodním vyjádření, že je potřeba mít příslušné eh, záruky eh, a zajistit velkou odolnost v případě krizí. Proto je tež důležité, aby návrh, který dáváme dohromady, a by nám nevedl k té chybě, že budeme napravovat něco, co není poškozené, co není nefungující. Myslíme si, že Eh, je potřeba podpořit takovouto formu financování a možná i jít eh, kousek dál za to, co navrhuje pan zpravodaj a já sama takové návrhy mít budu. Mám konkrétně dva návrhy, se kterými přijdu v písemné podobě, ale eh, nyní je trochu vysvětlím. Za prvé, informace, které povedou tomu, aby eh, eh, krytá aktiva, která jsou mezinárodní, třeba, že tady máme mezinárodní úpravy, eh, tak ty jsou, vycházejí z prostředí, které je velmi odlišné, regulatorně odlišné od evropského prostředí a to patří i, platí i u Eh, derivátech a smlouvách o derivátech a měli bychom omezit tedy používání a aplikaci těchto zahraničních eh, nástrojů a Domnívám se, že to není řešeno v tom návrhu, který zde máme, zejména pro případ nějakých eh, krizí. A proto, jak říkám, budu tedy eh, navrhovat pozměňovací návrhy, zejména v souvislosti s eh, deriváty. Deriváty by totiž neměly být začleněny, tady se velmi obtížně oceňuje riziko a jak si vytvářejí dojem, že jsou to eh, eh, cené papíry a eh, že jsou zajištěné. A není tomu tak a k tomu budu mít pozměňovací návrhy. V těchto věcech vím, že jsou odlišná stanoviska a to je celkem pochopitelné a budu spolupracovat s panem zpravodajem na kompromisech a pokud ještě mohu, musím Omlouvám se, ale budu muset již eh, eh, odejít, protože se mám účastnit eh, rozpravy v ITRE a nemohu tady již nadále zůstat. Dobře, děkuji. A za ENF Barbara Kapel není zde. Takže Catch the Eye, tedy a, mm, hlásící se o slova a je to koordi, Pervanš Beres, koordinátorka SAD. Dovolte mi poblahopřát vám k vašemu prvnímu výkonu v rámci této funkce jakožto moderátor, pro moderátora našeho zasedání. Myslím, že hodně už toho bylo řešeno, včetně toho, co řekl, řekli stínoví zpravodajové jednotlivých skupin ohledně tohoto tématu. Chci zdůraznit zejména ducha, v kterém bychom měli pracovat, kde důležité, abychom měli evropskou legislativu s přednou hodnotou, a my, aniž bychom se zbavovali toho, co dobře fungovalo, to znamená ty národní režimy, které umožňovaly finance prostřednictvím tohoto nástroje, které už docela poměrně efektivní. A pak eh, návrhy komise, které by měly mm, být zohledněny jak řekl Alfred a Darius Rosetti trošku naznačil například ohledně toho, jakým způsobem se by mohly být zohledňována eh, doporučení smíšeného charakteru, ohledně smíšeného charakteru některých krytých eh, obligací, že existují některé postupy na některých trzích, takže Eh, jde o to, aby mohli nadále přetrvávat. A dále je tu ten, ta otázka postihu těch eh, splatností, té penalizace, to už řekl pan Rosaty. Musíme si trošku klást otazník ohledně eh, zdůvodnění tohoto přístupu. A doufám, že zpravodaj bude postupovat co nejrychleji, ale musíme trošku rozšířit eh, tu vyjednávací bázi našeho mandátu. A jinak to bylo, myslím, velmi všechno v té zprávě správně podchyceno. Děkuji. Pervanš, ještě někdo další se hlásí eh, v rámci Catch the Eye, není tomu tak a poprosím pana zpravodaje, aby zareagoval na rozpravu. Děkuji kolegové, děkuji pane předsedo a děkuji zejména stínovým zpravodajům k tomu, eh, jejich vystoupení ke, svému, ke své zprávě. Zdá se mi, že mm, obecně je zde široká schoda a podpora tomu mému eh, postoji. Zdá se, že rozlišení mezi eh, těmi prémiovými a běžnými krytými um, dluhopisy je sdíleno uh, většinou. Uh, myslím si, že ALDE uh, jediné se nevyjadřovalo v tom smyslu, že sdílí tento názor a je zde také obecná schoda v tom smyslu, že je třeba mít preferenční nakládání, nakládání i u těch běžných krytých dluhopisů. To považuji za dobré východisko pro budoucí práci a zanedbání ESN. To je něco to těch hm, evropských eh, cených papírů krytých, to je něco, co jste neop- nezmiňovali, možná hm, i kvůli časovému nedostatku nebo časovému tlaku. Eh, zazněla zde celá řada připomínek, které bude třeba nadále projednávat. Navážu nebo zareaguji na vyjádření eh, v tom smyslu, že byla vyslovena obavena, obava, že ta, ten navrhovaný článek 6a, jak říkala Caroline, dává vlastně tu laťku příliš eh, nízko. ALDE navrhuje, aby zde byly jenom cené papíry, které plní článek 129, aby ty do toho spadaly. Já s tímto postojem musím nesouhlasit a myslím si, že to není v souladu ani s, té, Mm, eh, eh, v souladu s tou zprávou z vlastní iniciativy. My jsme tam totiž jasně řekli, že nechceme eh, zasahovat do trhu a je jasné, že ty podle článku 129 jsou jenom podmnoživou všech krytých dluhopisů. Vedle toho jsou kryté dluhopisy, které jsou nespadají do toho 129 článku, ale 54 a to je to, co jsem se já snažil v článku 6a učinit. Jasněji vymezit to, co jsou kryté dluhopisy eh, které se vymykají tomu CRR a tomu združenému, eh, združeným aktivům. Otázka, zda ta laťka je příliš nízko či příliš vysoko, je určitě předměstem diskuse. Eh, možná, že GUE se, domní, ty, se domnívají, že ta laťka je příliš vysoko, ostatní, že je příliš eh, nízko. Je to mm, tedy věc, která by měla být řešena na setkání stínových zpravodajů. Můj přístup je takový, že jsem chtěl aplikovat kanzer konzervativní eh, kritéria pro ty charakteristiky způsobilých aktiv, ale nevycházet z jejich inherentních eh, vlastností, ale z těch charakteristik. A možná bychom si tedy měli společně říci, jaké typy eh, aktiv by spadaly do 6a, či nespadaly tam. Návrhy které se týkaly diskontních sazeb či eh, rizikové váhy, zejména u prodloužené splatnosti, to také zmiňovali kolegové. Eh, to jsou eh, návrhy, které se, jsou, vždy potřebují jakýsi úsudek a Mm, mm, komise nic takového ne, nenavrhla. Já jsem mohl mít též pozměňovací návrhy, kde by, byly ne, kde by byla neznámá čísla, tedy vyplněny pouze xky, ehm, ale mým cílem bylo spíš dosáhnout toho, jaký by ten vhodný eh, riziko, jaká ta vhodná riziková váha eh, nebo diskontní sazba byla a to na základě toho, že bychom kalibrovali podle stávajícího regulatorního rámce, který existuje a aby nedošlo k žádným nežádoucím efektům přitom. Někdy jsem vycházel eh, z poměru LTV, které již jsou obsaženo v CRR, to 60 a 80, těch 60 a 80 co eh, zmiňoval Darius Rozaty, eh, které jsou vlastně nastavené mm, vycházejí z toho, co máme u rezidenčního a, a e, komerčního, rezidenčních a komerčních nemovitostí a že bychom mohli od toho odvodit e, riziko e, podle toho, jak je to uváděno v CRR. Je to všechno otázka určité kalibrace, úsudku, vyjednávání a tyto věci budeme řešit na v rámci stínových zpravodajů, až dosáhneme schody, půjdeme s tím do trialogu. Možná, že rada bude mít jinou představu, ale musíme prostě víc určitými čísly, s těmi jsem tedy začal a je předmětem diskuse, jak ta čísla upravíme dál v rámci jednání stínových zpravodajů. Eh, Vysled, eh, výs, Eh, to, co říkal pan eh, Sant, eh, otázka mm, toho, aby zde nebyla další komplikovanost, komplexnost, která by mohla rozhodit ten stávající trh, který funguje dobře, a to i v době krize. To říkal pan Sant ale chci tady poznamenat, že i komise přišla s některými novinkami, na no, komise zavedla určité aspekty, které zatím nebyly řešeny v eh, nařízení a eh, je tady zejména o interně a externě emitované kryté dluhopisy, to je úplně něco nového, k tomu jsem dosti kritický a proto jsem také navrhl vyškrtnutí. Pak tady je nová myšlenka společné financování, protože to jsem eh, s tím souhlasil, protože cílem je společný eh, spole, unie z kapitálových trhů, trhů a tudíž společné financování hraniční by je žádoucí a mělo by být jasně vymezeno což komise dělá jenom částečně. U těch eh, eh, derivátů to je spíše otázka formulací, ne tolik významu. Myslím si, že máme, jsme zajedno v tom, že deriváty by měly být eh, Eh, používány jenom v ošetření rizik, hedgingu rizik, ale neměly by být nějakým hmotným eh, zajištěním vydaných eh, obligací, ale hm, jak říkám, je to spíš otázka formulací a je to derivát, který slo ošetřuje riziko směné. Například je to Eh, je to eh, součást eh, nějakého aktiva, které je denominované v zahraniční měně. Je to spíše tedy formulační věc. Prodloužená splatnost. Děkuji za vyjádření pana Rosatyho, že tedy by je žádoucí mít přizpůsobení rizika podle té prodloužené splatnosti dovedu si eh, představit i nějakou jednorázovou, jednorázový přístup, tak jak jste ho navrhu, ale asi byste souhlasil, že krátké prodloužení splatnosti do jednoho roku, to je v pořádku, ale při delších lhůtách bychom měli mít rizikovou, eh, rizikovou váhu přidanou, což je vlastně můj přístup. Myslím, že jsem nyní zareagoval na většinu věcí. Ještě jsem nehovořil o, o homogenitě. To je požadavek, který přišel od komise a ten požadavek já vnímám dost skepticky považuji homogenitu, homogenitu za něco, co usnadní rozhodování, ale je tady potřeba mít i diversifikovanost, heterogenitu, takže eh, ta někdy chybí, když pokud nebudeme mít v těch združených aktivech, tak eh, těžko dosáhneme diversifikovanosti. Takže jsem se spíš snažil oslabit přístup k homogenitě ze strany eh, komise. Je to zase otázka úsudku, jak daleko chceme jít v té směrnici a opět bude potřeba nejdříve najít schodu eh, na úrovni stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji. Pane Luke, za výměnu názoru. Děkuji vám kolegové a teď Eh, eh, v harmonogram, který je poměrně napnutý a dnes eh, tedy došlo k projednání. Voluta pro pozměňovací návrhy je 25. září v 5 hodin odpoledne, projednání pozměňovacích návrhů 18. listopadu a hlasování na ekonu proběhne 5. listopadu. Pardon? 18. Ano, předtím to bylo 18. října, omlouvám se, omlouvá se řečník. Asi bychom nemohli hlasovat ještě před projednáním, ano. Takže 18. Eh, října 2018 a potom 5. listopadu se bude hlasovat na Vám Děkuji, kolegové, a bod 6 eh, různé. Mm, nevidím, že by se někdo hlásil do bodu různé. Takže je tomu tak, tak my se příště eh, setkáme 24. září ve 3 hodiny odpoledne v Bruselu. Mnohokrát vám děkuji.